Dušuje řečníka. Děkuji vám, pane kolego, ale bohužel toto není procedurální připomínka. Toto je otázka na komisi. Eh, my se můžeme samozřejmě zeptat komise, ale je na komisi, aby odpověděla nebo ne. Eh, tak to je konec za eh, debaty. Budeme nyní ještě hlasovat o šesti usneseních. Eh, chci vám ještě říci, že zde máme eh, k dispozici eh, zápisy z protokolu z předchozích jednání. Má někdo něco proti k tomu nějakou připomínku? Ne, takže tento zápis je tím pádem schválen. A nyní se dostáváme k hlasování. A nejdříve budeme hlasovat k Malajzi. Máme zde šest návrhů na usnesení. Pan kolega Preda se hlásí. Já ještě před tím hlasováním bych rád jménem své politické frakce vás požádal, aby u hlasování o eritrejských uprhlících, aby toto proběhlo nominálně, tedy tato hlasování o společné rezoluci. Eh, Hlavně tedy, aby se hlasovalo nominálně, tedy po jménech eh, o rezoluci EPP, tedy strany lidové. Ano, takže jste slyšeli, co kolega žádal. Pokud není námitek a ty nevidím, budeme takto postupovat. Takže budeme hlasovat o společném eh, eh, usnesení o Malajzii. Tak prosím, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní eh, bod eh, G, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dostáváme se eh, k celé usnesení, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, usnesení je schváleno. Nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení o Ugandě. Nejdříve tedy to společné usnesení a separátně budeme hlasovat o původním eh, paragrafu 7. Kdo je pro a paragraf 7? Proti? Zamítnuto. Takže hlasujeme o celém usnesení po jménech, tedy nominálně zahajují toto hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování a návrh je přijat. A dostáváme se nyní k hlasování o šesti návrzích usnezení o eritrejských eh, uprchlících na Sinaji držených jako rukojmí. Nejdříve tady máme společnou, společné usnesení a nyní odstavec 5, původní text. O tom budeme hlasovat na dvě části. První část odstavce 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Dobrá, prověříme. Prověříme, tedy hlasujte elektronicky, zájuj hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A je to skutečně odmítnuto při eh, rovnosti počtu hlasů pro i proti. A nyní eh, odpadá druhá část tohoto odstavce. Nyní odstavec 9 původní text. Kdo je pro? Proti? Opět eh, prověříme elektronicky, tak prosím hlasujte o odstavci 9. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Eh, zamítnuto 37 hlasy proti 25, které byly pro. Nyní závěrečné hlasování takto upraveného usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne, nebude se hlasovat eh, po jménech. Pan eh, Breda eh, žádal, že po jménech se má hlasovat nikoli o společném usnesení, nejbrž o usnesení, které navrhlo EPP. Ale dobře, nechám tedy elektronicky prověřit toto hlasování, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím toto hlasování. Je tady rovnost hlasů, čili zamítnuto. A tím se dostáváme k pozměvacím, eh, pardon, usnesením jednotlivých frakcí. Nejdříve frakce ALDE, to je eh, B7 712. Kdo je pro toto usnesení? Proti? Myslím, že je to zamítnuto, ano. Eh, eh, omlouvám se, říká pan předseda. Nyní socialistický návrh, to je B70715. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti? Taktéž odmítnuto. Nyní návrh ECR, čili dobře, takže elektronicky ověříme hlasování předchozí, zahajuji hlasování. To je návrh socialistické frakce. Hlasovali všichni. Končím toto hlasování a je to zamítnuto. Nyní 719. Eh, frakce ECR. Eh, hlasujeme přímo elektronicky, zároveň toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím toto hlasování. Odmítnuto. Nyní se dostáváme k návrhu eh, lidovecké frakce a máme zde nejdříve ústní návrhy před odstavcem 1, ústní pozměňovací návrh pana Cassiniho. Děkuji, pane předsedo. Jde o to, aby naš, na, náš soud o chování Egypta byl trochu důraznější, aby ten náš názor byl e, aktivnější. Je třeba žádat osvobození e, těch rukojmích a nejenom konstatovat fakta. Samozřejmě je třeba se také vyhnout e, E, užití e, násilí. To by mohlo být e, smrtelné pro ty, kteří se nacházejí na Sinaji, ale ti, kteří jsou zadržováni, musí být osvobozeni. Takže žádáme egyptské orgány, aby přijali všechna nutná opatření k osvobození Eritrejců držených jako rukojmí a zároveň se vyhnuli násilí e, příliš velkému, které by mohlo vést k umrtí a také, aby zaručili, že e, zajištění e, přistěho, uprchlíci budou moci kontaktovat úřad pro vysokého představitele pro uprchlíky a já se tam. Tak, děkuji. Nyní budeme hlasovat o tomto, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď máme ještě jeden ústní pozměňovací návrh za odstavcem 7, pan Sasoli. E, Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, Eh, já bych rád, kdybychom připojili ještě jeden odstavec, je to něco, co je pro nás obrovsky důležité. Jedná se o odstavec 9 naší, eh, našeho usnesení, společného usnesení. Vyzývá státy, aby eh, čelili Eh, urgentní situaci v oblasti humanitární pomoci a aby se spojili eh, pro řešení eh, otázek žadatelů o azyl. Evropská komise by to měla koordinovat a Fond pro uprchlíky zajišťovat finančně. To znamená, že tady je třeba, aby autor upřesnil jednu věc. Ta intervence tedy Eh, by se měla týkat všech žadatelů o azyl, ta intervence, o kterou žádáte. Já bych řekl, že by se měla týkat těch, kteří mají právo na azyl, protože když to vezmeme globálně, tak to může být obrovská lavina, kterou spustíme. To by znamenalo obrovský počet lidí. Já si myslím, že bychom měli říct, eh, ano, ale vůči, pouze vůči lidem, kteří mají právo na to eh, azyl mít. Moment. Moment, pane kolego Sasory. My tady nebudeme rozpoutávat další debatu. Pan Cassini eh, namítl proti vašemu pozměňovacímu návrhu. Já se nyní ptám, jestli jsou další námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Není tomu tak, takže budeme hlasovat o tom ústním pozměňovacím návrhu. Ano, jsou tady námitky, ale potřebujeme mít 40, 40 jich tady není. Takže budeme o tomto návrhu hlasovat. Sorry? Yes, but we are seven. No, no, no. Ich weiß, dass 10% ausreicht. Já vím, že 10% stačí, ale eh, ani 10% vás nebylo a já jsem se také eh, ptal, vy jste měli dostatek času na to, takže teď budeme hlasovat. Takže kdo je pro tento pozměňovací návrh za odstavcem 7, kdo je proti? Zdrželi se? Odmítnuto. Teď se dostáváme Ano, přejete si elektronické prověření. Prosím, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď se dostáváme k hlasování o celém usnesení a budeme hlasovat přímo elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to tedy eh, hlasování po jménech. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím toto hlasování. Usnesení je tímto schváleno 36 hlasy proti 14 a 10 se zdrželo, takže o dalších návrzích nemusíme hlasovat. Dámy a pánové, já mám ještě několik oznámení. Od rady jsem dostal čtyři stanoviska v prvním čtení a také důvody a stanoviska komise. Tituly budou sděleny v zápisu z tohoto zasedání. Parlament má k dispozici tři měsíce na to, aby se vyjádřil a tato lhůta začíná běžet od zítřejšího dne. Jsou to C7 425, 426, 427, z roku 2010. Zápis z tohoto zasedání bude předložen ke, eh, ke schválení na